sice prohlášení eh, místo předsedkyně eh, komise eh, vysoké zmocněnkyně Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a turecké působení, které vytváří napětí ve výlučné hospodářské zóně v Kypru. Nejdříve dám tedy slovo panu komisaři Hánovi. Thank you, Madam Chair, honorable members. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, já jsem bedlivě sledoval poslední vývoj týkající se výločné ekonomické zóny Kypru a dopadu pro daný region v širších souvislostech. Uvědomujeme si vaše obavy a dostali jsme parlamentní otázky k tomuto tématu od některých z vás. První věc, kterou bych chtěl podtrhnout, je to, že pozice Evropské unie k této záležitosti je velmi jasná. Byla uvedena v posledních závěrech Rady a také ve zprávě komise o pokroku v Turecku a také nedávno na Evropské radě v říjnu tohoto roku. Přesto je třeba nadále opakovat tuto pozici. Evropská unie plně podporuje suverénní práva svých členských států vstupovat do bilaterálních dohod a e, zkoumat e, ložiska a těžit e, své zdroje podle mezinárodního práva, včetně práva námořního OSN. A vyzýváme k eh, vyhýbání se jakýmkoliv hrozbám nebo provokacím, které by mohly narušit dobré sousedské vztahy. Co tedy teď potřebujeme udělat? Po, očekáváme, že Turecko bude respektovat eh, kyperská práva vůči jeho výhradní ekonomické zóně a že se zdrží jakýchkoliv činů nebo prohlášení, které by mohly vést k dalším třenicím. Je eh, třeba postupovat tak, aby to bylo výhodné pro obě strany. Dále doufáme, že průzkum ložisek a eventuální vývoz kyperských přírodních zdrojů bude moci nadále pokračovat a že tento přínos budou moci sdílet všichni kypřané. Ale co nám ukazuje dnešní rozprava, je hlavně to, že potřebujeme rychlou účinnou dohodu o Kypro mezi komunitou e, kyperských a, a eh, Turků a druhé komunity níž ještě nedošlo. Dovolte mi tedy využít této příležitosti vyzvat všechny aktéry, aby přispěli k vytvoření eh, konstruktivní atmosféry, která povede k náležité dohodě. Dohoda by totiž umožnila široké spektrum eh, průzkumu eh, ložisek zemního plynu nejvýhodnějším způsobem, který by přispěl všem Kypřanům. Obě komunity ukázaly odvahy a vizi při eh, vytvoření společného eh, dohody z 11. února o vedení dialogu a v září posílili základnu těchto diskusí. Nyní vyzývám představitele obou komunit, aby se vrátili k vyjednávacímu stolu a zahájili co nejrychleji zásadní strukturované diskuse, tak aby zde vzniklo spravedlivé řešení kyperské otázky přínosné pro všechny. Máme zde pana Vartaereho, eh, poradce OSN ve věci Kypru, který je ochoten pomoci oběma stranám se vrátit eh, k dohodám, překonat spory a učinit skutečný pokrok. Evropa silně eh, podporuje jeho kroky a aktivity. Dovolte mi něco říct obecně o Turecku. Je to země s jasnou evropskou perspektivou a proto Turecko musí respektovat nejvyšší demokratické standardy a praxe bez jakýchkoliv výhrad. A my budeme jasně žádat zde jeho odpovědnost a je třeba mít eh, ještě užší a hlubší vztah s Tureckem, což je jeden z hlavních úkolů pro mě jako pro komisaře. Ale musíme tento vztah také šířeji roz, rozvíjet. Potřebujeme širší zahraniční dialog o lepší spolupráci, tak abychom řešili velké výzvy našich regionů. Užší ekonomické vztahy prospějí našim občanům, zvláště co se týče prohloubení naší celní unie a je třeba také dále postoupit v otázkách víz a migrace. Chci udělat více pro to, abychom zde měli eh, stabilní a odolný vztah Evropské unie s Tureckem, který bude přínosný pro obě strany. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych vás opět ujistil o tom, že to je téma, kterému přikládám velkou pozornost, sleduji ho a sleduji také vaše obavy. Ankaře dnes dochází k dialogu mezi IS a významnými představiteli dalších organizací, tak, aby se podařilo také docílit pokroku a já diskutuji také s tureckou vládou, tak jak dosáhnout dobrého pokroku v našich vzájemných vztazích. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já vám děkuji za pozornost a Těším se, že si vyslechnu vaše názory na tuto otázku. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní prosím představitel jednotlivých politických skupin za EPP. Má slovo pan Elmar Brok, prosím. Dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Pan komisař to vyjádřil správně, protože ty pravděpodobné e, rezervy zdrojů nejvelký potenciál pro všechny země. A neměli bychom být hloupí jako v minulosti. Když se budeme hádat, tak eh, z toho pak nebude mít prospěch nikdo a dochází potom k horším věcem, někdy i k válkám. Proto je důležité ovšem navzájem diskutovat, snažit se dosáhnout dohody. A přitom samozřejmě platí mezinárodní právo. A já chápu naše kyperské poslance, když říkají, když je možné zkoumat jejich výsostné vody a dělá to někdo jiný, tak je to porušení e, mezinárodního práva, ať už Turecko přijalo nebo e, nepřijalo umluvu OSN o mořském právu. A mělo by ji podle mého názoru přijmout. A kyperská vláda také vysvětlila, že vlastně jsou to obě společenství, která by měla mít podle své velikosti přínos a těžit eh, z těchto eh, ložisek. A na tom se vlády jasně shodnou a je důležité zde prosazovat eh, mezinárodní právo, to je důležité ale mělo by se to dít v rámci velké otevřenosti. Mělo by se spolu diskutovat, měli bychom usilovat o společné řešení. To je důležité k tomu, aby došlo k vyřešení konfliktu jako takového, který je spojený s rozdělením ostrova na stole znovu sjednocení Kypru, ale vůbec vyřešit ten problém. Je to i v zájmu Evropské unie, protože zde diskutujeme o diverzifikaci energetických zdrojů a bylo by samozřejmě hloupé zde tyto věci neanalyzovat. A proto bychom jako Evropská unie měli eh, hájit zájmy našich kytverských přátel, ale zároveň ponechat zde eh, otevřenost pro nalezení řešení v diskusi s Tureckem a najít rozumné řešení. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše vyjádření a nyní má slovo pan Boštěnaru za socialisty a demokraty na dvě minuty. Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colegi. Cred că este important să încep prin a reitera o parte din Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že je důležité, abychom se tomuto začali věnovat eh, okamžitě. Velice nás nepokojuje přítomnost Turecka ve výlučné ekonomické zóně Kypru. Vyzýváme Turecko, aby respektovalo závazky vyplývající z mezinárodního práva. A zároveň také s ohledem na to, že Turecko je kandidátská země EU. Politická skupina SND plně podporuje proces integrace Turecka do Evropské unie. Věřím, že se nám podaří dále dobře spolupracovat s tureckými partnery. Turecko je strategická partnerská země pro EU Tudíž eh, pokud eh, si bude nadále přát zachovat dobrý vztah s Evropskou unii, musí tyto věci náležitě řešit. Eh, rozhovory o znovu sjednocení turecké a kyperské a řecké části Kypru, promiňte, se musí znovu otevřít. Je potřeba využít veškeré zdroje pro dobro obou zemí, což prospěje Kypru i celému regionu. Děkuji, děkuji kolegové. A nyní má slovo za EKR pan Tenok. Paní předsedkyně, eh, Nedávné eh, kroky, které Turecko učinilo v exkluzivní ekonomické zóně Kypru, představuje jednoznačné porušení mezinárodního práva. Jedná se o politování hodné kroky, které uznačují, ukazují, že Turecko eh, naprosto ignoruje kroky vedoucí ke znovu sjednocení. Eh, mělo by to vést k přerušení rozhovoru o znovu sjednocení. Já si myslím, že jakýkoliv proces by měl být k předběžným plavbám. Vyjednávání probíhají, eh, ale lidé by měli být ujištěni, že také budou bratny v potaz eh, budoucí příjmy vyplývající z plynu, protože příjmy z těžby plynu mohou být velmi přínosné pro obě komunity a mohou naopak být určitým stimulem pro zintenzivní sjednocením Eh, sjednocení. Zároveň bych chtěl říci, že je také eh, důležitou součástí Evropského aky retifikace mezinárodního námořního práva a Turecko na to bylo opakovaně upozorňováno, že by mělo eh, toto aplikovat a mělo by plně uznávat a respektovat všech 28 členských států, včetně Kypru. Děkuji a slovo má pan Van Bálen za frakci ALDE. Máte slovo. ALDE group bigger, but... Děkuji. Skupina ALDE nechce tento problém zvětšit, ale naopak zmenšit. A to můžeme zajistit tím, že budeme odkazovat na mezinárodní právo. Podobně jako předchozí řečníci, výlučná ekonomická zóna je výlučnou ekonomickou zónou Kyperské republiky. Turecko tam nemá co dělat, může tam provádět průzkum či využívání pouze s licencí od Kypru, s povolením od Kypru. A jistě je tomu tak, chceme, aby obě komunity na Kypru nejenom dospěly ke vzájemné dohodě, ale aby byly také schopny těžit z těchto zdrojů. To je možné zajistit, ale je potřeba respektovat mezinárodní právo, což znamená, že Turecko nemůže pokračovat ve svých aktivitách ve výlučné ekonomické zóně Kypru. Tečka. Děkuji a nyní za GUE NGL má skupinu, slovo promiňte paní Cime. Já danke. Děkuji vám. Já bych ráda jménem své frakce to maritivní průzkum Turecka v výsostných vodách Kypru odsoudit a vyzýváme, aby tyto aktivity okamžitě zastavily. Protože všichni víme, že to také není poprvé, kdy Turecko porušuje mezinárodní námořní právo, a zvláště v severozápadě Kypru, ale nyní zde jde o jižní pobřeží Kypru, kde opravdu Turecko vůbec nemá co dělat a dosud také nevznášelo žádné nároky v této oblasti. Domnívám se, že je nutné, aby se zde Evropský parlament jasně vyjádřil, protože právem naši kyperští přátelé a kolegové očekávají, že se budou mezinárodní gremy k těmto otázkám vyjadřovat a nebudou to jen tak mrč, mlučky brát na vědomí. Protože také byla přerušena jednání o řešení kyperského problému. Je to Turecko, které způsobilo krizi Turecko je zodpovědné za to postarat se o deeskalaci situace, tak aby bylo možné opět začít jednat. Ráda bych také připomenula, že nedávno Dimitris Kristofias spolu s Mohmetem Talatem se snažili dosáhnout dohody o námořních zónách. Šlo o to, že by tyto e, námořní zóny spadaly pod federální příslušnost. A to by spad, znamenalo totéž také pro e, naleziště plenu. Ale bohužel nástupce pana Talata už e, na to pak nereagoval a nepoužil to. A já si myslím, že zde opravdu parlament musí trvat na tom, že řešení kyperské otázky je třeba nalézt a proto také žádáme stažení tureckých jednotek z Kypru a podporujeme Eh, všechna opatření pro nastolení rovnoprávných řešení. Děkuji vám. Děkujeme. A nyní za zelené pan Škrlec. Máte minutu 30, prosím. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani povjereniče Han, drage kolegy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Já bych chtěla říci, že mě skutečně znepokojují problémy, k nímž dochází ve výlučné ekonomické zóně Kypru. A že eh, dochází k porušování mírových dohod na základě základních principů Evropské unie a zejména námořního práva. Eh, bych chtěl apelovat na to, abychom vytvořili pozitivní klima pro obě strany. Eh, těžba hydrouhlíku v Kyperském moři je společným zájmem jak pro tureckou komunitu, tak pro řeckou komunitu. A to i z toho důvodu, že by toto přineslo důležité dopady pro celý ostrov. Myslím si, že eh, abychom tedy zajistili možnou dohodu, musíme zajistit lepší budoucnost. Lepší budoucnost pro všechny občany bez ohledu na jejich kulturní a náboženské rozdíly. Ty rozdíly tam byly vždy a ty rozdíly představují obohacení Kypru i celé evropské kultury je potřeba pokračovat v jednání, je potřeba hledat řešení, protože to je strategický zájem celé Evropské unie a Turecka. Köszönöm szépen, képviselő úr! A Fronta képviselő úr Děkuji vám, kolegové, a další řečník je pan Afronte na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, v této chvíli je potřeba zajistit energetickou bezpečnost Kyperského ostrova. My říkáme, že chceme Evropu, která bude Evropou lidí, kteří si vzájemně pomáhají. Je to společenství lidí, ale zároveň je potřeba respektovat pravidla, která jsme si stanovili. Pokud chceme tato pravidla změnit, musí to probíhat civilním způsobem a nikoli tímto vněšováním. Kypr má ale pocit, že ho Evropa nebrání. Včera byla provedena studie, kde se ukázalo, že 30 kyperských občanů má pocit, že to, že jsou členy EU, je pro ně škodlivé. A to nás nepřekvapuje. Na jedné straně máme členskou zemi, která se připojila k námořnímu právu, a na druhé straně je Turecko, kandidátská země, která neuznává náš členský stát a nepodepsala tuto úmluvu. Na jedné straně máme zemi, která je rozčíštěna militární vojenskou okupací a na druhé straně je tam země, která tuto okupaci vykonává. Tudíž e, toto není něco, co se týká nějaké vzdálené oblasti, ale je opravdu potřeba, aby Evropská unie mluvila jedním hlasem ke všem členským zemím. Děkuji. Děkuji. A předávám slovo paní Senadinos na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to ostuda, že Evropská unie zavírá oči před tím, k čemu dochází na Kypru, kde žijí dvě komunity a 40 let funguje eh, Kyperská republika, člen mezinárodních eh, organizací. 35 eh, území Evropské unie je eh, takto okupováno, tedy pardon, eh, Kyperského ostrova je takto eh, okupováno a přitom mají tu drzost, že klepají na dveře Evropské unie. Dochází tedy k jasnému porušování úmluvy OSN o námořním právu. Bez jakékoliv legitimity dochází k porušování suverénních práv suverénního státu. My jsme byli proti všem dosavadním krokům, které byly podniknuty. Tyto kroky Turecka jsou útokem na celou Evropskou unii. Nebylo učiněno nic pro to, aby stáhly svá námořní pravidla, plavidla, konkrétně plavidlo Barbaros a Turecko hlavně odmítá uznat Kyperskou republiku. Myslím, že tímto ukázalo svoji pravou tvář pokud jde o své názory a postoje. Na závěr chci říci, že je na čase, abychom se postavili předsedkyně přerušuje řečníka. Děkuji. Paní Teo Karus, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vy jste poukázali na velice důležité aspekty kyperské otázky a já jsem vám za to velice vděčná. Už jsem to zde říkala několikrát a zopakuji to tedy i dnes, že problém eh, není eh, problém dvou komunit a společenství, ale to, že Turecko nezákonně vyslalo vojenské jednotky a začalo okupovat sever Kypru. Zároveň také usiluje o převzetí teritoriálních vod Kyperské republiky. Máme usnesení OSN, máme soudní rozsudky, ale obávám se, pane komisaři, že není možné, abychom se neustále eh, odvolávali na námořní právo a žádali tak suverenitu územních vod. Je potřeba Turecko odsoudit, odsoudit jeho kroky, které podniká a učinit praktická, praktická politická opatření, přijmout ekonomické sankce a zajistit tak že eh, se eh, budeme řídit eh, usnesením z 21. září, které pro Evropskou unii je závazné. Turecko spustilo válku a vybudovalo zeď, která je mnohem vyšší než bývalá berlínská zeď. Je potřeba si to uvědomit. V této velice obtížné chvíli se tedy ocitá Kyperská republika a já připomínám, že zbraně nikdy nevedou ke spravedlnosti, jenom k nezákonnosti. Děkuji, děkuji vám, paní poslankyně. Nyní pan Howitt, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já plně podporuji keperské kolegy za socialisty a demokraty, kteří správně poukazují na porušování suverénních suverenity a mezinárodního práva. Já se připojuji tedy k tomuto usnesení a chci říct tureckým eh, přátelům, že společně s komisařem Hánem eh, chceme, aby se Turecko vyhnulo dalším akcím, které zvyšuje napětí. Nicméně eh, pan komisař hovořil o výhledu Turecka na členství v Evropské unii a prohlubování vzájemných vztahů, které si Evropská unie přeje. A je mi líto, že některé z skupiny se nebyly schopny připojit k tomuto usnesení a rozhodli se, že nepodpoří odstavec, který je pozměňovacím návrhem socialistů a demokratů, kde se hovoří o pokračování v rozhovorech o znovu sjednocení pod záštitou OSN a o hledání řešení pro kyperský problém. Já se vždy snažím usilovat o solidaritu s kyperskými kolegy, ale Zároveň si uvědomuji, že potřeba podporovat usmíření a ne ho podkopávat, že potřeba budovat důvěru na obou stranách a uvědomuji si, že je to možné jenom prostřednictvím hledání diplomatického řešení krize a prosazováním dlouhodobé vize, tak jako tomu bylo v Irsku tuto chvíli se jedná o hledání nových ležisek eh, ropy a zemního plynu, což může být obrovská příležitost pro eh, Kypr a hledání budoucího usmíření. Takže doufám, že náš pozměňovací návrh bude pozměněn. Celá tato záležitost je provokací a Evropský parlament ukázal velkou sebedisciplínu, když předkládá text, který dále neusiluje o navyšování provokace, ale naopak o deeskalaci. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Howittovi, teď pan kolega Van Orden. Eh, děkuji vám, pane předsedo. My si samozřejmě všichni přejeme vyřešit eh, problém Kypru a to pro obě strany. A je třeba <clears throat> říct, že to, co se eh, děje, to příliš nepomáhá a e, nepomáhá ani, e, když v rámci restartu vztahu e, se snažíme vydat, respektive vydáme jednostránkové prohlášení, kde se veškerá vina svaluje na Turecko. Pane komisaři, posloucháte, co říkám. Děkuji vám. Měli bychom eh, se podívat zpět do roku 2004. Zde uvidíme příčiny dnešního konfliktu. Eh, eh, Kyperská republika, když vstoupila tehdy do Evropské unie, okamžitě začala blokovat veškerý pokrok v úsilí o ukončení izolace severního Kypru. A bohužel nikdo to zatím dneska neřekl. Pane kolego Fan Ordene, eh, přijmete otázku od pana kolegy Hadži, Hadži Georgiuse. Mm, já tady nechci říci, že by pan Van Orden se vyjádřil provokativně, ale chtěl bych říci jednu věc. Četli jste dohodu mezi Kristofiasem a Talacem. Tam eh, podle toho eh, všechny zásoby eh, nerostného bohatství patří Kypru jakožto Kyperské federaci a je tam zcela přesně řečeno, jakým způsobem se mají tyto věci dělit, eh, včetně tedy procentuálních údajů, takže prosím, byste eh, si toho vědom. Ano, eh, ano, ano, pan kolega se do toho dívá velmi do detailu a také já. A já musím říct, že to, co zde zaznělo, to je skutečně jednostranná kritika severního Kypru a Turecka. A jestliže chceme dosáhnout pokroku ve sjednocování Kypru, což doufám, že všichni chceme, tak jediné řešení je respektovat zájmy obou komunit na ostrově. A tím se dostávám zpátky k tomu, co se stalo v roce 2004. Já myslím, že je třeba, abychom spolu jednali eh, poněkud velkoryseji a souhlasněji. Děkuji, pane kolego Fanodne. Eh, je tady více, eh, kdo by se chtěl zeptat více kolegů, ale my jsme měli dnes odpoledne již mimořádnou debatu. My jsme tedy velmi spoždění a měli bychom mít ještě eh, jednoho předsedu schůze, který bude předsedat až do půlnoci. Eh, takže já akceptuji ještě jednu otázku od paní kolegyně Teokarus a eh, do budoucna nepřipustím více než jednu otázku na modrou kartu. Takže paní kolegyně, můžete se ptát. Pane Van Odene, vy jste zcela otevřeně obvinil řecké Kypřany s tím, že eh, odmítli eh, určitou dohodu a eh, plán pro Turecku. A víte, že úplně stejně to odmítli také severokypřané. Pan kolega Van ano, já jsem tedy eh, o Ananově plánu nehovořil. Já jsem hovořil o tom, co se eh, odehrálo v roce 2004 a eh, také o slibu Evropské rady z května 2004. O měsíc později se to všechno vy, přestalo to být tedy rovnováže, začalo se to svádět na jednu stranu a od té doby nemáme žádný pokrok, máme jenom překážky. A toto je třeba překonat, abychom respektovali i zájmy obou komunit. Děkuji vám, pane kolego Fanotne. A prosím také, abyste všichni kolegiálně dodržovali svůj vlastní čas. Nyní pan Kuso v Permuji na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Už je to po druhé, kde na tomto plenárním zasedání hovořím o porušování eh, mezinárodního práva tureckém, ale teď nejde o financování eh, teroristických skupin, nejbrž o destabilizaci eh, oblasti ve Středním východě. Hovoříme o hrozbách Turecka Evropskému státu Kypru. Jsou to hrozby ze země, kde si vzpomínám, že to je země kandidátská, kandidátský stát Evropské unie, snaží se eh, připojit k našemu spolku a eh, přitom došlo k tedy k nasazení tureckých plavidel do územních eh, vod suverénního státu Kyperské republiky. Šlo o turecké plavidlo porušující námořní právo, mezinárodní právo a úmluvu Organizace spojených národů o morském právu. Je tedy třeba okamžitě požádat o ukončení okupace eh, severní části ostrova, o ukončení porušování mezinárodního námořního práva a o znovu zahájení vyjednávání. Vážený pane komisaři, nechápu Turecko, skutečně nechápu Mluvíme o krásné zemi, která 30 let chce být členem EU. Mohli bychom eh, chválit jejich pokrok, kterého dosáhli. Ale není tomu tak právě naopak. Musíme odsoudit to, co se děje v Turecku eh, sociálními médii a podobně, ilegální invaze, eh, hospodářské zóny Kyperské republiky. Nejde jenom o porušování práv Kyperské republiky ve Středomoří. Je to velká zodpovědnost za to, že se přeruší jednání mezi Kyprem a Tureckem. Měli bychom konečně eh, dosáhnout toho, aby byl uhašen požár v této oblasti, aby byla příležitost pro všechny Kypřany, aby se mírově a konstruktivně mohlo jednat. Místo EU nemůžete získat krásnými slovy, ale skutečnými fakty. Děkuji, kolega Ferran, na jednu minutu. Mm, páni kolego, dámy a pánové, děkuji. Ehm, gratuluji panu Junkerovi. Začal rozpravu a teď máme Eh, dvě hodiny spoždění, on odešel na večeři a my teď tady hovoříme o důležitějších tématech. Co je problém? Pan Juncker nebo Turecko? Na adresu komise bych řekl jenom jedno. Dnes nám posíláte tedy tematiku Kypru a nic jste pro ně neudělali. Vůbec jste eh, ty věci neposunuli vpřed. Hmm tomu podstatnému jsme pro vyrovnané mezinárodní vztahy mezi svrchovanými státy, míníme obhajovat mm, hospodářskou, výhradní hospodářskou zónu Kyperské republiky, ale dnes je třeba všechny tyto dohady eh, respektovat a je třeba respekto, eh, musí to respektovat i Turecko, i když není signatářem této dohody. Mm. Eh, řečník byl přerušen. Nyní má slovo pan kolega Kefalo Dianis. Um, ehm, agresivita v eh, výhradní ekonomické zóně eh, Kypru je porušení základních práv členského státu Evropské unie a také je to porušení mezinárodního námořního práva. Je třeba vyvinout úsilí, abychom zajistili, že všechny národy světa mohou dosáhnout mm, životaschopných řešení. Je třeba uznat Kyperskou republiku, to je jediná země, která nepodepsala eh, úmluvu o námořním právu, je třeba respektovat práva všech členských zemí Evropské unie, ehm, jak pobřežních vod, tak EEZ, protože to je vlastně část Evropské unie. Děkuji, pane kolego. Slovo má kolegyně Piry na minutu a půl. Počkejte ještě paní Piry. Kolega Dartmoor má dotaz. Pane kolego Kefalo Diany, si akceptujete tu otázku? Prosím. Pane předsedo, děkuji. Pane Gahiganis, vy jste velice výřečně popsal eh, porušení národního práva tureckém. Eh, asi víte, že Evropská unie platí více než 900 milionů ročně EU v předstupní pomoci eh, Turecku. Podobné částky byly eh, přiznány na příštích pět let. Souhlasíte s tím, aby tyto platby pokračovaly, pokud Turecko bude pokračovat? Řečník byl přerušen. Pan kolega Kefal Minimis má slovo. Osobně bych nebyl pro financování tohoto typu. Ale vy víte, že o tom tady nejednáme, to my nemůžeme změnit. To je otázka evropských smluv. Děkuji. Kolegyně Piry má slovo. Před osmi měsíce tento parlament ví, přivítal pozitivní vývoj na Kypru. Společná deklarace lídrů turecké řecké komunity znamenaly nové zachájení jednání o sjednocení ostrova, což by vyřešil eh, nevyřešené otázky s cílem dosáhnout eh, spravedlivého řešení. Nyní akce Turecka v rámci eh, výhradní ekonomické zóny znamenalo přerušení jednání. Hrozí, že ztratíme těch 8 měsíců. To by mělo škodlivé dopady nejenom pro obyvatele ostrova, ale také by to negativně ovlivnilo celý region. Východní středomoří potřebuje především naději. Všechny aktéři by si měli být této vědomosti odpovědnosti vědomi. Turecko musí respektovat eh, výhradní ekonomickou zóru. Její legalita nelze spochybň, její legalitu nelze spochybňovat. Je důležité zdůraznit, že eh, pod, že právo obou komunit může být podmíněno uh, možným vývozem plynu. Lídři se musí vrátit k jednacímu stolu a snažit se dosáhnout komplexního řešení. Uh, co s, pan Aida Eh, poradce generálního tajemníka OSN mm, pomáhal v tomto řešení. Před osmi měsíci lídři obou komunit se zavázali, eh, že se nebudou navzájem obvinovat. Kypřané nyní potřebují, aby tuto, eh, tento slib dodrželi. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Piri. Nyní kolegyně, kolega Marias na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Turecko provedlo invazi, nelegální invazi na Kypru a okupuje jeho území a ty dochází k porušování mezinárodního práva. Dochází k nelegálnímu seismickému průzkumu v výlučné ekonomické zóně Kypru. Musí být přijata přísná opatření na ukončení této nepřátelské akce ze strany Turecka. Kypr je přeci členským státem EU a musíme vysvětlit Turecku, že se jedná o suverénní právo Turecka Kypru uzavírat smlouvy o průzkumu ložisek ropy a zemního plynu na svém území. Turecko musí stáhnout okupační jednotky a je potřeba eh, vyzvat Turecko, aby ukončilo nelegální kroky a aby stáhlo eh, své eh, provokativní opatření je potřeba přijmout eh, takové kroky, kterým nadále nebude spochybňováno právo Kyperské republiky organizovat si eh, průzkumy ložisek eh, ve svém svrchovaném území. Děkuji. Nyní pan Saku, paní Sakura. Děkuji. Vážení kolegové, Evropská unie tím, že provádí nejednoznačnou politiku u kyperské otázky. Nakonec vyjednala přistoupení země, kde jsou eh, cizí jednotky, které okupí část jejího eh, území. Zhruba 300 tisíc eh, kilometrů čtverečních. Jedná se tedy o střed ekonomických zájmů, který řídí dosavadní politiku. Dochází k obrovským dilematům, včetně Ananova plánu, k vydírání, eh, feta komplíru, porušování pravidel v rámci přístupového procesu, vzájemným doporučením zdržet se dosavadních kroků. To nějak nepomáhá, včetně posledního incidentu s tureckým plavidlem Barbaros. Je potřeba, abychom se soustředili na rámec, který neumožní podobné špatné interpretace. Kroky, které podniklo Turecko, musí být jednoznačně odsouzeny, protože jsou útokem na občany Evropské unie a jakékoliv ústupky, které budou podniknuty, budou ranou naší soudržnosti. Děkuji. Nyní pan Papadakis. Bez mikrofonu. Děkuji. Komunistická strana Řecka je na straně řeckého kyperského lidu a podporuje jeho boj za nezávislost a za jediný nezávislý stát. Evropská unie neodsoudila okupaci Turecka na kyperském území ani porušování práva ze strany Turecka. Na to provokativně žádá obě strany, aby se eh, uchýlili ke zdrženlivosti. Naopak je třeba odsoudit provokativní kroky Turecka, které jsou jednoznačně v rozporu s usneseními OSN, které hovoří o sdílení ložisek eh, zemního plynu a ropy, čímž se eh, Naopak dochází k legitimizaci tureckých eh, hrozeb a nároků, které si klade na kyperské území. Děkuji, pane kolego Papadakisi, a nyní paní kolegyně Gardini na minutu. Děkuji, pane předsedo. My se nacházíme v situaci, která vzbuzuje velké obavy jak řeklo už několik kolegů přede mnou, je zde celá řada jednostranných hrozeb ze strany Turecka proti Kypru. A je to největší eskalace napětí v poslední době. Dodržení a respektování suverenity země je nejenom přirozená povinnost, ale je to také součást přístupového procesu do Unie. Turecko musí brát ohled na pozici tohoto parlamentu. A paní Teokáris má naprostou pravdu, když říká, že my příliš mlčíme a že eh, eh, vůči kyperskému lidu Eh, se stavíme odtažitě. Potřebujeme dialog a rozhovory. Děkuji vám a nyní pan kolega Mavridis na jednu minutu. Před pár hodinami jsme si připomněli pád berlínské zdi. Nicméně v Evropské unii je další taková zeď, kterou buduje, budují turecké elity. A výsledkem je rozdělení jednoho národa na turecké Kypřany a turecké řeky a pardon, kyperské řeky. Tato zeď musí pryč a znamená to, že je třeba také dodržovat práva všech. Toto je součást práva EU na tom se Turecko snad shodne s Egyptem a se všemi dalšími státy, které se týká, eh, týkají tyto výručné hospodářské zóny. Ale tady eh, vidíme, co se skutečně děje. Je třeba, aby bylo upuštěno od všech ilegálních opatření, které mimo jiné narušují práva Evropské unie. Bez toho není možné dále pokračovat. Nyní na minutu paní kolegyně Zomr. Děkuji, pane předsedo. Turecko eh, vůči Iráku má novou strategii, měla by být tedy nová, ale je to skutečně nové. Turecko opět provokuje Kyperskou republiku a tím celou EU. Opět chce demonstrovat moc. Ano, samozřejmě, že chce peníze za offshoreové bohatství, ale proč ne samozřejmě, ale je třeba to vyjednat u jednacího stolu. Jenomže to Turecko nechce. A taky se jim nelíbí, že jsou ve hře také jiné země z regionu, třeba Izrael, to je také tenem v oku pro turecké elity. Ano, a v podstatě jim současný stav vyhovuje, aby mohli dále vykořišťovat severní část Kypru a veškerou vinu svalovat na Kyperskou republiku. Já myslím, že to nemůžeme připustit a je třeba se k tomu jasně vyjádřit. Děkuji paní kolegyně Somer. Nyní pan kolega Papadakis na jednu minutu. Pane komisaři, pane předsedo, postup Turecka eh, tím, že se eh, vystavilo svoji vlastní směrnici eh, vůči výhradné hospodářské zóně Kypru. To je narušením mezinárodního práva, narušením zájmu a práv Evropské unie. Budeme předtím zavírat oči, jak je možné připustit, aby kandidát na vstup takto porušoval eh, práva jiných států. My samozřejmě chceme Turecko eh, v Unii, ale nemůže se stavit k zády k některým zásadním principům. Jestliže Turecko by si nepřál vstoupit do Unie, jak daleko by zašlo v tom případě? Já myslím, že e, e, tady je skutečně porušováno mnoho práv. Děkuji, pane kolego. Nyní pan kolega Preda na jednu minutu. Už tady bylo řečeno mnoho a já myslím, že není třeba k tomu mnoho dodávat. Nejdůležitější je, že Turecko, které je členem NATO, partnerem a kandidátskou zemí na vstup do Evropské unie, musí se chovat odpovědně a vyhnout se mezinárodním krokům, které právě vidíme. Já bych eh, skutečně chtěl říci, eh, že ovšem bychom měli zachovat eh, chladnou hlavu a nepřehánět to pomocí e, přirovnáním ke studené válce. Já jsem skutečně byl velice na rozpacích a zaskočen, že nejdelší e, řeč e, tady v podstatě ve, kolem výročí pádu Eh, berlínské zdi eh, tady přednesl komunista. Eh, děkuji, není paní Kajli. του mm, Pád berlínské zdi byl dosažen díky solidaritě, nikoli zbraním. Hm, Nikozie je poslední rozdělené hlavní město v Evropě, které je okupované. Naše solidarita vůči Kypru musí mm, zajistit jejich suverénní práva e, mezi, podle mezinárodního práva. Jinak jaká, toto, jaká je, co je Unie zač? E, jaká Unie, jakou Unii máme, pokud nemůžeme Eh, udělat alianci, která by eh, toto vykořišťování zamezila. Turecko se marginalizuje. Musíme mluvit jedním hlasem. Eh, nemůžeme mít Evropskou unii, pokud nemáme společné hranice. Musíme mít odvahu se o ně zasazovat a jednotu projevit jednotu. Teď je to eh, Kypr, v budoucnu to mohou být pobaltské státy. Paní. Pan Valesa. Eh, tato eh, rezoluce nám připomíná stále přítomný problém okupace členského státu cizí zemí. Kroky, které podniklo Turecko, je možné vnímat pouze jako hrozbu Kypru. Je to porušení nejenom mezinárodního práva, ale také charty OSN a úmluvy o námořním, námořní úmluvy, která podobným krokům má bránit. Pro zachovení pořádku především eh, nároky na určité mm, břežní vody musí být zachovány. Turecko Eh, projevilo nebo ignorovalo legitimitu Kyperské republiky. Toto je možné vnímat pouze jako pokus popřít jeho existenci. Já podporuji Kypr a odsuzuji kroky Turecka. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo kolega Kirkos. Pane předsedo, komisaře. Um, loď Barbaros ilegálně vstoupila uh, um, do kyperských vod, aby um, prováděla seismický průzkum. Turecká vláda eh, se pokouší vytvořit nějakou nov, jakousi novou islámskou osmanskou říši. Jediný způsob, jak eh, jednat, je udělat něco proti tureckým krokům. Oni um, pracují na mnoho frontách, v Kobani, Arménii a my uh, vyzýváme k odsouzení turecké vlády a okamžité stažení těchto lodí. Cílem musí být znovu zahájit přerušená jednání pod záštitou OSN, aby bylo nalezeno řešení pro obě komunity na Kypru. Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo paní kolegyně Vozenberg. Děkuji, pane předsedo. Ehm, Komisaře Hán, parlamentním výboru e, se eh, projednalo o eh, krocích eh, Turecka velice detailně. Nad ostrovem Mykonos Turecko ilegálně vstoupilo do vzdušného prostoru Řecka, takže zase porušuje námořní právo, aký mezinárodní právo, neuznává Kyperskou republiku, nerespektuje členské státy Evropské rodiny. Moje otázka je, e, jste řekl, že očekáváte, že Turecko e, projeví zdrženlivost. To jak, jak dlouho to budeme tolerovat? Děkuji paní kolegyni Vozenberg. Dovolíte doplňující otázku od paní kolegyně Kelly? Prosím. Já eh, vás vyzývám paní, jako právník, paní Vozenberka, žádám a ptám se, myslíte si, že fakt, že Evropský parlament se jasně nevyjádřil proti těmto porušením, myslíte si, že to může vytvořit precedent, který by se mohl využít v budoucnu? Protože dnes je to Kypr, zítra to mohou být pobaltské země a pak třeba i Finsko. Děkuji paní Kylie. Já e, plně souhlasím s tím, co jste mm, řekla předtím. To, že mm, nějaká země se pokouší vstoupit do evropské rodiny a současně nerespektuje mezinárodní právo, to by mělo určovat náš postoj eh, rezolucemi, prohlášeními. Ukazujeme, že neděláme nic pro to, abychom situaci změnili. Musíme být rozhodnější, co se týče přístupního procesu Turecka. Paní Vozenberg. Pan Pejon na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. 11. ledna 2014 jsme měli poprvé možnost vyjasnit e, tuto problematiku porušování mezinárodního práva a jasné agrese proti členskému státu EU. Já plně podporuji to, co řekla komise. Neměli bychom tady hovořit o studené válce, ale spíše se zachovat chladnou hlavu. Měli bychom požádat Turecko o vysvětlení, což znamená, že musíme říct si ovšem eh, stejně jasně, že doufáme, že Turecko eh, v budoucnu bude moci přistoupit k Evropské unii, že chceme vést diskuzi a nechceme eh, aby tyto konflikty kazily vzájemné vztahy, nicméně musíme pevně stát za dodržování mezinárodního práva. the catch the eye. Eh, hm, hlasíte do Catch the Eye, anebo je to otázka s modrou kartou? The question... Máte otázku? Je to otázka, dobře. Na pana kolegu Pejona, tak prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat pana Pejona na následující věc. Evropská bezpečnost eh, závisí na akcích NATO a Turecko je členským státem NATO. Pokud nedodržuje mezinárodní právo, nemělo by ho na to sankcionovat? Pejo. Pane Pejone, prosím. Nikdo zde asi eh, nebude proti vám a názoru, že eh, by se nemělo dodržovat mezinárodní právo. To jsem říkal i já. Je třeba vzít potaz situaci v celém regionu. Turecko je strategické a sdílíme samozřejmě obavy, pokud jde o nedávné postupy Turecka v syrském, iráckém konfliktu a tak dále musíme tentokrát velice přísně odmítnout to, k čemu došlo, ale musíme se také uvědomit, čemu nám může dialog eh, s Tureckem pomoci. Děkuji nyní každý jaj. Já eh, bohužel mohu připustit pouze pět řečníků do Catch a Paní kolegyně Spiralky. Mikrofon. Ah. Is it working or not? Slyšíte mě? Funguje mi mikrofon? Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla upozornit na následující problém. V roce 2004 jsme se byli všichni jisti, že Turecko chce být kandidátským státem na členství v EU. S politickým vedením v současné době se ptám, zda si jsme stále jisti, že i v roce 2014 toto Turecko přeje. Uvedu jeden příklad. Na jedné straně pokračuje. Deset let po začátku vyjednávání v popírání existence Kyperské republiky nyní zcela jasně porušuje výlučnou ekonomickou zónu Kyperské republiky a my musíme uznat, že se jedná o ekonomickou zónu Evropské unie. Přejeme si skutečně, aby Turecko bylo kandidátským státem EU. Můžeme najít kromě rezoluce jinou formu, jak jasně vyslat signál k Turecku, eh, aby pochopilo, že pokud chce mít statut kandidátské země, tak musí dodržovat mezinárodní právo a komunitární legislativu. Možná bychom měli přitáhnout kohoutky s financováním, tak bychom možná mohli vy, eh, vynaložit správný tlak eh, na Turecko. Děkuji paní Spiraky. Nyní pan Džombovský. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. To, co dnes eh, dělá Turecko, to je zcela jasně v rozporu s mezinárodním právem a navazuje to na předchozí eh, kroky směřující k okupaci Kyperské, Kyperské republiky. Je to znepokojující, je to provokace, protože se to týká v podstatě všech zemí v regionu. Rád bych připomenul provokativní kroky Turecka vůči Izraeli. Chtěl bych připomenout provokativní kroky vůči Bulharsku a Řecku. Já se nedomnívám, že Turecko chce skutečně usilovat o členství v EU. Současné kroky Turecka nejsou kroky země, která by patřila do Evropy. Je to příklad jednoznačné agrese, proto tedy žádám všechny z vás, abyste trvali na tom, že takovéto agresivní chování musí skončit. Děkuji paní Pane kolego, nyní paní Wikström. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, Kyperská republika má suverénní práva a má je i nad svou výlučnou ekonomickou zónou a zde došlo k turecké provokaci, která Turecko porušilo mezinárodní právo a suverenitu Kypru. Testuje tak také solidaritu Evropské unie. Myslím, že dnes všichni v Evropském parlamentu musíme vystupovat jednotně a jasně říci, že odsuzujeme tureckou okupaci a musíme rovněž žádat, aby Turecko okamžitě, aby se Turecko okamžitě stáhlo, protože Jinak se jedná o hrozbu pro Kyperskou republiku, ale také pro celou Evropskou unii a její občany. Toto vše musíme zvážit. Děkuji paní kolegyně Wikström. Není pan Bielas. Eh, começo por eh, manifestar mais uma vez em nome do meu partido a já bych na začátek rád eh, řekl jménem své strany, že eh, solidarita eh, naší strany s okupovanou částí Kypru a jeho lidem od roku 1973 do dnešního dne nebyla potrestána. Je to stát, který neuznává nikdo jiný než Turecko. I vidíme provokace, které je třeba odmítnout a Evropská unie příliš snadno se připojuje k NATO a Spojeným státům, i když tady jde o eh, napadání své, tedy evropské členské země. Eh, děkuji, pane kolego. A ještě pan kolega Gleces jako poslední v Catch Δεν Tady se eh, nejedná o čistou provokaci. Eh, s strany Turecka. Eh, Turecko proniklo do výlučné hospodářské zóny a snaží se tam dělat jakýsi průzkum, což je téměř obsazení území. Ale je třeba říci, eh, že Turecko je členem NATO. A kdyby tomu tak nebylo, reagovali bychom úplně jinak. A tím myslím Evropskou unii a také Evropský parlament. A já se ptám, Kdyby Turecko něco podobného provedlo v Itálii, ve Španělsku nebo ve Francii, reagovali bychom stejně, anebo bychom uplatnili jiné měřítko. Já plně odsuzuji Evropskou komii a i komisaře, protože Turecko, eh, nechávám se to od Turecka líbit, protože je členem NATO. Děkuji, pane kolego Glezosi, a nyní má slovo pan komisař Hán. Mr. Chair, distinguished members. Pane předsedo, eh, vážení členové parlamentu, já vám děkuji za pozvání a chtěl bych se vyjádřit k několika bodům, které zde zazněly v debatě je samozřejmě naprosto správné vyjádřit se k nedávným událostem. A je jasné, že musíme hovořit o svých závazcích a jasně se vyjádřit vůči Turecku. My tuto, tento signál předáme tureckým protějškům při hledání řešení. Je jasné, že potřebujeme najít východisko, protože východní středomoří je v křehkém stavu, je v zájmu nás všech, aby se situace uklidnila a abychom eh, dosáhli pokroku při řešení kyperské otázky. Evropská unie eh, vyjádřila podporu zahájení dalších jednání o kyperské budoucnosti a je třeba pomoci eh, vedoucím představitelům obou kyperských komunit, aby se vrátili k jednacímu stolu. A je nejvyšší čas, abychom našli eh, adekvátní odpovědi a podpořili obě eh, komunity na Kypru. Děkuji vám, pane komisaři Háne, a nyní informuji, že byl eh, předložen návrh rezoluce od sedmi frakcí. Tím končíme tuto debatu, hlasovat se bude zítra. A nyní následuje prohlášení místo předsedkyně